spolupracovat s radou i nadále. Dvojbalíček je velice důležitý a postup spolurozhodování. Důležité je stanovit pravidla a parlament se bude snažit pomoci. Děkuji vám, paní Goulart. Ehm, a hlasovat se bude zítra v poledne. Tím se dostáváme k následující debatě, která se týká zprávy pana Palone o veřejných eh, financích eh, v HMU 2011 a 12. Nyní dávám slovo panu Palone na čtyři minuty. Presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já v první řadě bych chtěl poděkovat sekretariátu a všem kolegům stínovým zpravodajům. protože se jednalo o spolupráci skutečně velmi kvalitních lidí, kteří měli na mysli vždy ten společný zájem. Třeba, že jsme toho názoru, že v současné době situace v Evropské unii je poměrně znepokojivá. Naše ekonomiky zatím se z krize ještě nedostaly. Krize měla katastrofální hospodářský dopad a způsobila opravdu veliké škody na národních úrovních a prohloubila rozdíly mezi členskými státy. Třeba, že co se týče nárůstu HDP v tomto roku, tak celkový výhled zůstává velmi negativní. Finanční krize se proměňuje postupně na krizi společenskou. E, také tady mám znepokojivé údaje týkající se nezaměstnanosti, a to sice 11 tudíž potřebujeme opravdu urgentní, naléhavá opatření, aby Evropa mohla dále růst. Důležité kroky v oblasti economic governance jsou samozřejmě zásadní. Balíček šesti e, právních opatření předpokládá zlepšení makroekonomické setunace a zajištění stabilní hospodářské situace. Ale toto nestačí. Je potřeba urychlit reformy a také co se týče toho tupeku, jak zmiňoval pan komisař, a je potřeba zajistit bankovní unii, což je naprosto nezbytný předpoklad pro zajištění větší stability v Evropě. Také potřebujeme se snažit nalézt další opatření pro to, abychom minimalizovali dopady na reálnou ekonomiku. Ale Mm, udržitelnost financí je jenom první krok. Konsolidace veřejných rozpočtů představuje nezbytný předpoklad pro zlepšení hospodářské situace v Evropě. Tady toto posouzení je naprosto nezbytné a je potřeba, aby dopady na občany a na evropské podniky byly co nejmenší. Právě proto zdůrazňujeme význam snížení výdajů, ne jenom zdanění. Tady takovéto snižování musí zabránit veškerému plítvání, zejména v oblasti veřejné zprávy a zabránit neefektivnímu využívání prostředků na různých úrovních zprávy. Stejně tak je velmi důležité, aby byly zachovány veškeré produktivní výdaje do takových nástrojů, jako je výzkum a vývoj vzdělávání a podobně. A také musíme dále bojovat proti daňovým únikům a daňovým podvodům. Takže konsolidace se musí týkat naopak toho, že se budou škrtat neproduktivní veřejné výdaje, nikoli zvyšovat daně. Je potřeba k tomu přistupovat takto. Zatím se jako nejjednodušší řešení pro mnoho vlád je právě zvyšování daní, ale to není e, správná cesta, nevedlo to k ničemu jinému než k prohlubování recese. Je tedy nezbytné, aby ta opatření, která budeme realizovat nyní, se budou snažit omezit negativní dopady. Konsolidace ale nestačí sama o sobě, naopak je potřeba, aby vlády realizovaly také strukturální reformy, které podpoří hospodářský růst v souladu s cíly, který jsme si stanovali v rámci současné strategie Evropa 2020. Také je potřeba zlepšit trh práce, je potřeba snížit daňovou zátěž, je potřeba usnadnit podnikání a je potřeba zvýšit konkurenceschopnost a také podporovat investice a zlepšovat produktivitu práce. Mm. Omezené výdaje na straně jednotlivých domácností také zpomalují rozvoj vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan komisař. Merci, madame présidente. Vážení poslanci, rád bych nejprve poděkoval panu zpravodaji, panu Palonemu a také celému výboru za velmi důležitou zprávu, která se týká důležité kapitoly eh, hospodářské a měnové unie. Vím, že o této zprávě se vedla velmi napínavá diskuze. Je to dáno situací Evropy, krizí, ve které se nacházem, nacházíme. Jde o reakci na zprávy komise za roky 2011 a 2012. Vzal jsem na vědomí, že návrh vašeho usnesení dospěl k závěru, že pokud chceme zajistit udržitelnost veřejné, veřejných financí, tak je to věc, která je velmi důležitá a vaše usnesení zdůrazňuje, že Evropská unie musí vynaložit velké snahy, pokud jde o hospodářskou zprávu. Komise souhlasí s názorem parlamentu, že fiskální konsolidace musí být prováděna eh, s ohledem na specifika jednotlivých zemí a že zároveň musíme respektovat eh, rovnost všech občanů ve jménu sociální rovnosti. Je to v souladu s názorem, který komise vyjádřila ve své výroční zprávě nebo výroční analýze růstu v listopadu loňského roku. S potěšením vás mohu informovat, že některé z vašich požadavků již byly splněny. Především jde o to, že komise již předložila detailní doporučení pro jednotlivé členské země. Provedla analýzu eurozóny jako celku a kromě toho zveřejnila svoji metodologii, metodologii která se týká posuzování strukturální nerovnováhy mezi členskými státy. Vážení poslanci, měsíce, které máme před sebou, budou velmi obtížné, protože hospodářství je i nadále slabé a naši občané budou i nadále pocitovat dopady krize. Nicméně Nedávné ekonomické indikátory ukazují, že pomalu dostá, dochází ke stabilizaci a že postupně se oživuje ekonomický růst. Je to dáno úroky při půjčování v takových zemích jako Irsko, Španělsko a tak dále. Obnovuje se důvěra na evropské úrovni díky nástrojům, které přijímáme a to všechno je podporováno Evropskou centrální bankou. Stojí za zmínku, že pokud jde o fiskální deficit, snížil se eh, oproti roku 2009-2010, kdy činil 6% na 3% a následně v tomto roce by měl činit 2%. Do značné míry je to výsledek práce, eh, kterou jsme odvedli v souvislosti s šesti balíčkem společně s parlamentem a radou. Byť tedy na počátku tohoto roku máme menší důvod k pesimismu než před rokem, nemůžeme si dovolit usnout na vavřínek. Musíme využít zlepšené nálady a musíme se i nadále snažit o rovnováhu našich ekonomik. A právě z těchto důvodů jsme navrhli eh, koncept monetární unie a předložili cestovní mapu hospodářské a měnové unie, která může být ku prospěchu občanů může podpořit hospodářský růst, tak e, ten, který má hospodářská měnová unie zaručit. Rád bych na závěr řekl, že je potřeba, abychom realizovali tuto cestovní mapu, abychom v ní pokročili a já bych se rád připojil k vaší výzvě, že eh, návrhy, které jsou na stole, by měly být přijaty, ku příkladu dvou palíček. Samozřejmě, že jeho přijetí závisí na rozhodnutí a činnosti všech aktérů parlamentu, politických skupinách. Děkuji. Merci, Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo eh, první skupina, zástupce pan Karas. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, nejdříve bych eh, se chtěl vyjádřit k pořadu jednání. Eh, pokud budeme všechna tato opatření brát vážně, pane komisaři, pak jste správným kandidátem na předsedu eurozóny a jste také správným kandidátem na prvního nového ministra financí. Pak bychom komisi a předsedu pro otázky měnové měli posílit, tak aby mohl prosazovat veřejné finance a také dohled nad nimi v celé EU. Nejde tedy pouze o to, aby poměr mezi rozpočtovou politikou v členských státech k Evropské unii byl nově definován, aby byl stanoven takový nový mechanismus. Je také eh, nutné zlepšit eh, poměr rozpočtové politiky v jednotlivých státech k regionálním rozpočtům. Ano, dosáhli jsme mnohého, ale ještě to není dost. Měli bychom realizovat vše to, co jsme dohodli. Evropský semestr, eh, šesti balíček, dvou balíček, fiskální pakt. Toto všechno patří eh, do udržitelného posílení koordinace rozpočtových politik v oblasti veřejného eh, sektoru. Eh, s tím elánem, se kterým jsme začali, bychom měli pokračovat při prosazování nezbytných reform a strukturálních změn ve veřejných rozpočtech. E, není vhodné pro dosažení cílu e, kontrolovat e, finanční transakce v jednotlivých státech a přitom také se nezabývat spekulativními transakcemi v jednotlivých regionech. Musíme udělat evropskou inventuru a důsledně prosazovat jednotlivá opatření z posledních let. Tato zpráva je dobrá, ale musíme pokračovat ještě dále. Děkuji, paní Podimata. Minuta 30. Děkuji, pane předsedo, Děkuji eh, za tuto zprávu eh, o veřejných eh, financích. Dostali jsme tuto zprávu v tento den, kdy vedeme také důležitou debatu na základě rozpravy s, s rakouským spolkovým kancléřem. Pokud chceme, aby Evropská unie měla budoucnost, tak musíme hlavní roli dát občanovi tak aby mohl pracovat více demokraticky a aby nerovnováha a nerovnost nebyly tak veliké. Také sociální soudržnost je nezbytná na všech úrovních bez výjimky, jak v oblasti ekologické, tak i oblastech jiných. Toto všechno v praxi a v realitě je nezbytné. Nesmíme o tom pouze hovořit, podpořit. Musíme prosazovat strukturální reformy, které eh, také respektují sociální práva, eh, které zlepšují eh, také srovnatelné výhody pane předsedo, vím, že některé státy, které vyzvaly k reformám se nenalezají v takovém rovnovážném stavu, který jsem popisovala. Je však nezbytné tuto rovnováhu také zajistit to je jediná cesta k budoucnosti Evropy. Nehovoříme vždy o stejných příčinách a možnostech udržitelného vývoje v Evropě. Děkuji. Pan Tremoza Balsen se dvě minuty. Moltes gràcies, senyora president, dear colleagues, dear commissioner. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Jakým způsobem se postarat o veřejné finance tak, aby byly utržitelné? To je jedno z velkých témat tohoto desetiletí. Pro dosažení tohoto cíle se hlavní frakce tohoto parlamentu domnívají, že eh, úspory na výdajích jsou efektivnější než nárůst daní, pokud jsou růstově orientované. Tady tato zpráva hovoří také o tom, jak je potřeba bojovat proti daňovým únikům v některých zemích. Dále jsou tam také některé další zajímavé myšlenky, na které bych rád poukázal. Za prvé, tento parlament hovoří o tom, že regiony nemají žádnou odpovědnost na straně příjmů, že jenom eh, převody v rámci ústřední vlády se může dosahovat větší konsolidace. Takovéto financování pro regiony není žádným federalismem a není to nic přínosného, protože to vede k nárůstu eh, deficitů a také k nárůstu výdajů, jak to vidíme například dnes ve Španělsku. Další myšlenka, kterou bych chtěl zmínit, ministerstva bez konkrétních úkolů by měla být eh, zrušena nemá žádný smysl snažit se o fiskální konsolidaci v rámci našich služeb, když budeme dále si ponechávat zbytečnou byrokracii. Například, proč my ve Španělsku potřebujeme ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo vzdělávání a ministerstvo kultury, jestliže veškeré kompetence v těchto oblastech jsou právě na úrovni eh, jednotlivých regionů. A konečně, kolegové, mi dovolte mnohokrát poděkovat panu Palonemu za vynikající práci. Děkuji. Děkuji panu Tramezovi. Nyní pan Eichhout za zelené dvě minuty. Dank u wel, voorzitter. En allereerst wil ik de rapporteur, meneer Palone... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji nejdříve zpravodaj Palonemu za dobrou eh, spolupráci při přípravě této zprávy o veřejných financích. Doufám také, že se všichni budou moci připojit této zprávě. Je to skutečně vyrovnané zobrazení situace ve veřejných financích. Musíme se všichni podívat na to, jaká je tato situace a jak dlouhodobě můžeme provádět reformy a jak můžeme nevydávat peníze za neproduktivní činnosti. V eurozóně jsou problémy, hospodářství bude se dále zužovat a existují takové součásti agendy, které eh, byly také redukovány ve smyslu úsporné ekonomiky. Neměli bychom se tedy dívat pouze na možnost eh, úspor, ale také na investice, aby eh, hospodářství v Evropě rostlo. Jsou to především investice pro udržitelný rozvoj. Mám otázku na komisi eh, Pan komisař Ren říká, že zohledňují mnohé z udaných aspektů. A také se to týká následujícího semestru. V doporučeních komise to však vypadá úplně jinak. Když já si přečtu tuto zprávu, tak parlament celá jasně žádá, aby daně byly spíš vyžadovány v oblasti ekologických zátěží. Jak komise může zajistit, aby daně byly reformovány ve všech zemích? Jak často eh, komise říká, že je nutné bojovat proti daňovým únikům, že je nutné snižovat eh, eh, výdaje, které nejsou nezbytné, především v oblasti ozbrojování. Zpráva však ukazuje, že komise nešla dost daleko. Samozřejmě, že investice jsou také nezbytné, ale komise musí nyní bojovat proti daňovým únikům, musí eh, daňově zatěžovat spíše ekologickou oblast a snižovat výdaje. Děkuji vám. Pan Fliček. Tak tedy dobrý večer po druhé. Eh, já v tomto plénu mnohdy vystupuji kriticky a mám radost že

Paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové, oproti mnohým jiným jsem tuto zprávu četl a eh, je zde mnoho negací a realit, eh, mnohem více, než jak jsem to viděl jinak. Ano, daňové úňuky a podvody je nutné eh, potírat. Makroekonomické nerovnováhy musí být vyrovnávány, ale jaksi zcela sekundárně zde je také podezření, že zde je sociální eh, smír zdůrazňován. Přitom však je eh, vůbec nezohledňována eh, také činnost eh, měnového fondu eh, a podceňuje mnohé konstatace. Také daňová konkurence je problém spíš příjmový než výdajový také neguje to, že spekulace na trhu vedla k tomu, že se situace států zhoršila, čili eh, nesprávné léky ve vyšší dávce neumožní vyléčit pacienta. Eh, navýšení příjmů a také daní eh, pro bohaté, to není řešení a solidární podporování států je vhodné. Dále ochrana členských států před dalšími mezinárodními finančními trhy, investice do nové dobré práce pro lidi a tedy do růstu eh, je nezbytná. Zabránit také chudobě ve stáří, eh, to není možné učinit zvyšováním důchodového věku. Eh, státní kvóta je také výraz společenských úkolů, které je nutné zvládnout. Toto všechno však tato zpráva neuvádí a proto je jasně odmítá odmítám. Já zcela jasně říkám, s takovými to zprávami ohrožujeme věrohodnost evropských cílů, jako je sociální spravedlnost a e, rovné e, životní podmínky. Děkuji. Děkuji vám. Pan Stolojan, dvě minuty. Mulțumesc, dame președinte. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Návrhy, které jsou předkládány ve zprávě pana Paloneho a aktuální situace v členských státech zdůrazňují naše přesvědčení, že jsme na správné cestě. Členské státy učinily celou řadu nepříjemných opatření proto, aby eliminovali velké deficity. V současné době je Evropská unie lépe vybavena potřebnými nástroji proto, aby členské státy lépe spravovaly své finance a to více udržitelným způsobem. Chtěl bych zdůraznit zejména význam evropského semestru, což je velice důležitý nástroj, který se pro ukazuje jako velmi důležitý a potřebný. Solidarita v rámci Evropské unie byla velice důležitá v rámci procesu rozpočtové a hospodářské obnovy. Nicméně ukázalo se, že odpovědnost každého členského státu za svůj rozpočet je naprosto zásadní. Závěrem bych chtěl vyjádřit určité obavy v souvislosti s tím, že zatímco desítky milionů občanů členských zemí se potýkají s dopady přísných úsporných opatření, tak celá řada velkých mezinárodních firm a také občanů se vyhýbá daním v členských státech v rámci daňových rádiů. A my stále čekáme na určitou iniciativu komise v této oblasti. Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Huang Nok. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl přivítat práci zpravodaje a e, také stínových e, zpravodajů, kteří byli velmi konstruktivní. Hmm, situace není tak napjatá, pane komisaři. Je nutné také si uvědomit to, že parlament eh, je schopen přijmout tuto zprávu velkou většinou. Je to eh, závažný pokrok v oblasti rozpočtové. Eh, jsou navrhovány vyrovnané návrhy tak, aby ona velká úsporná politika již neškodila hospodářské hospodářskému růstu. Eh, je zde také pragmatický postup, který scházel. Eh, tři hlavní myšlenky obsahuje tato zpráva. Za prvé, znovu eh, obnovený růst musí jít přes zlepšení produktivity. A tak je nutné využít také stabilizátory, eh, jako jsou státní důchodové systémy. Bez růstu není možné eh, rozpočet konsolidovat. Zpráva vyžaduje také po komisi, aby byly publikovány všechny údaje pokud měnový fond své predikce učinil správně, pak by také rozpočty měly být zlepšeny, aby nedošlo ke trvalé recesi. Je se také návrh fiskální reformy, aby se politika eh, zlepšení a konsolidace prosazovala lépe. Eh, měnový fond tedy již uznal určité chyby a bylo by škoda, kdyby komise postupovala pouze dogmaticky, i když realita eh, je zcela jiná. Práce v komisi a také v radě by toto měly ukázat. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Torvalds, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu zpravodaji. Děkuji mu za důsledný postoj, který zvolil, protože někdy je dobré podívat se zpět a zjistit, jak celý problém vlastně vznikl. Dobré časy v Evropě skončily v roce 1973. Následně se všichni snažili najít viníka a doufali, že se dobré časy zase vrátí. Poté vzplanula krátká obchodní válka. Státy se snažily se navzájem respektovat následně a skončilo to přijetím eura. A nyní používáme nástroje pro potírání konkurence schopnosti a konkurence, což eh, nám všem škodí. Škodí to evropským občanům a zemím a my si musíme uvědomit, že eh, ku příkladu v Řecku je vysoká nezaměstnanost, hospodářství je v recesi, ehm, nezaměstnanost mezi mladými lidmi je nesmírně vysoká a já si myslím, že eh, právě eh, řeckým občanům dlužíme více, než jsme jim v tuto chvíli schopni dát. Děkuji a nyní paní Svinban, prosím. I agree with the premise. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co je uveden ve zprávě pana Paloneho a děkuji mu za jeho dobrou práci. Myslím, že je tam celá řada zajímavých podnětů pro to, jakým způsobem zpravovat regionální finance a doufám, že to dojde pozornosti i na sí velské vlády. Domnívám se, že vlády na všech úrovních by měly velmi usilovně pracovat na tom, aby ospravedlnili veškeré vynakládání veřejných prostředků. V této zprávě se také hovoří o tom, aby nebyly zbytečně vynakládány prostředky na obranu a výdaje v této v této eh, souvislosti. A také bych tady chtěla apelovat na velšskou vládu, aby nevykládala prostředky na letiště v Cardiffu. Eh, jakým způsobem tedy si naše vláda ve Walesu myslí, že zvládne některé věci lépe s našimi prostředky. Nemyslím si, že investice do tohoto letiště představují rozumné investice veřejných prostředků. Myslím si, že se jedná o zbytečné plítvání omezeným množstvím našich prostředků. Veřejné prostředky by se měly vynakládat rozumně, měly by se investovat do růstu a pracovních míst. A nyní paní Klava Kekuš, prosím. Děkuji. Hospodářská, finanční a bankovní krize, kterou, které Evropa eh, čelí, má velký dopad na finance ve všech členských státech. To znamená, že Evropa je ve svém vývoji paralizováno a eh, je tu také politická nestabilita v některých členských státech výhled, pokud jde o zlepšení hospodářské situace, nezaměstnanost a chudobu, není eh, pozitivní a proto je velmi důležité, abychom naše nástroje přizpůsobili realitě v jednotlivých členských státech. Úsporná opatření musí být vyvážena opatřeními, která podporují růst, hospodářským růstem a sociální ochranou. Fiskální eh, kázeň musí jít ruku v ruce se solidaritou na evropskou, evropské úrovni a já si myslím, že eh, společné sdílení dluhu by mělo být v Evropě realitou. Kromě toho je velmi důležité, aby mladí lidé byli v centru našich nástrojů, našich našich opatření, aby byli účastní trhu práce, abychom jim dali šanci se účastnit. Eh, a to je v této zprávě také zmíněno. Je tu zmíněno, že miliarda euro se v Evropské unii ztratí v důsledku daňových podvodů a úniků. A já si proto myslím, že bychom na to měli reagovat a že bychom měli zlepšit eh, právě situaci v oblasti boje proti eh, daňovým únikům a podvodům. Děkuji. Děkuji, pane Pink. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že souhlasím s celkovým vyzněním zprávy pana Palomeho. Eh, většina členských států potřebuje chytré strategie pro konsolidaci. Naše míra státního zadlužení neumožňuje již prostor pro další stimulaci. Konsolidace musí být založena na snižování vládních výdajů, nikoli na zvyšování zdanění. Konsolidace také musí být provázena strukturálními reformami, jako například větší flexibilita trhu práce. I Francie se snaží o menší kroky v oblasti flexibility trhu práce, ale je toho potřeba ještě více. Bohužel ve zprávě jsou také určité slabší stránky, možná v důsledku příliš velké, velký kompromisu směrem doleva. E, zvyšující se úloha rozpočtu pro snižování nerovnováhy a také stále větší význam programu záruky pro mladé, což by jenom zvyšovalo určité Prahy je velmi obtížné slibovat pracovní místa, která neexistují tudíž tady vznikají určité negativní dopady této jinak jistě dobře míněné práce a naše frakce se od ní raději zdrží. Děkuji. Nyní ke HDI A nejdříve bych eh, chtěla dát slovo panu, paní Goebbels. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala panu kolegovi Palonemu. Musím říci, že jeho zpráva je velmi dobrá, pokud jde o reakci na hospodářskou krizi. Zároveň si musíme uvědomit, že situace v jednotlivých členských státech se liší. To znamená, že musíme eh, vycházet z doporučení pro jednotlivé členské země a přijímat kroky, které budou vhodné pro eh, daný členský stát a kterému napomohou dostat se z hospodářské krize. Konsolidace je základním požadavkem, ale sama o sobě nestačí pro oživení ekonomiky. Zároveň je velmi důležité, abychom se snažili o eh, snížení eh, daňového zatížení práce a zpráva obsahuje v tomto smyslu několik dobrých návrhů. V mé zemi, v Maďarsku, se eh, vláda také snaží interpretovat solidaritu v širším slova smyslu. To znamená, že se jedná o solidaritu se všemi zúčastněnými stranami, nejde pouze o eh, restrikce. Jde také o to, aby eh, do, do toho byly zapojeny i podniky a banky. Takže gratuluji, děkuji a zprávu podpořím. Děkuji a pan Banky. <clears throat> Jako Děkuji vám srdečně, paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych se chtěl připojit k tomu, co říkala má kolegyně a poděkovat zpravodaji. Co se týče stabilizace rozpočtu, eh, toto je základní pro krizový management. Musíme však eh, také zohlednit to, že nemáme jednotný recept pro všechny evropské státy. Pokud eh, má někdo potíže s krevním oběhem, tak dostane jiný lék než někdo jiný, než mladý či starý člověk. Dnes však se postupuje tak, že přísná opatření Mezinárodního měnového fondu které nesplnily naděje propojené s touto e, recepturou. A proto musíme věnovat pozornost těm členským státům, které nechtějí e, tento recept používat, jako třeba v Maďarsku. Maďarsko e, postupuje jinak. Děkuji. Paní banky. Jedná-li se o komplexnost této otázky, pak musí eh, parlament konstatovat, že skutečně je to velmi složitá otázka. Eh, politika veřejné finance jde společně s politikou pro růst a e, naší zemi v Portugalsku e, prožíváme e, velké snížení rozvoje hospodářství. Parlament by chtěl však jít ještě dále ve svých opatřeních. V oblasti práce musí se zdanění snižovat a je zde také zcela jasné propojení mezi odměnami a zdaněním. Eh, chudoba roste, privatizace veřejných podniků, snižování administrativní zátěže, to povede k ukončení veřejných služeb pro obyvatelstvo. A říká se taky, že právě tímto způsobem mají vznikat nové eh, pracovní příležitosti. My zde však vidíme určité eh, pouze prodloužení opatření pro kapitál. Paní Zuber. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pan komisár, návrh usnesení Evropského parlamentu. Děkuji. Návrh usnesení Evropského parlamentu o finančních financích měnové unie v roce 2011 a 2012 potvrzuje, že hospodářské problémy se prohlubují a eurozóna se stále více zadlužuje. Dosažení udržitelné platební bilance, zdraví veřejných financí a obnovení hospodářského růstu, to jsou jediná východiska z této situace. Pro obnovení finanční stability je kromě toho potřeba, abychom učinili úsporná opatření v oblasti výdajů, například omezit eh, investice s diskutabilní návratností, musíme zjednodušit veřejnou zprávu a e, snížit náklady na její provoz a kromě toho musíme reformovat a modernizovat důchodové systémy tak, aby byly dlouhodobě udržitelné. Na druhé straně je potřeba přijmout opatření, která zlepší příjmy státu a to především podporou zaměstnanosti a podnikání, zjednodušením pravidel pro zakládání nových firm, odstraněním zbytečných e, omezení při e, povolování, zlepšení pružnosti trhu práce, liberalizací eh, pravidel pro zaměstnávání, eh, přizpůsobování vzdělání potřebám pracovního trhu. Musíme tak učinit rychle, protože za nerozhodnost a odkládání reform eh, občané platí vysokou daň, hospodářský úpadek, hospodářskou recesi a zbytečnou politickou nestabilitu. Děkuji za pozornost. Paska, uh, now the vice president of the... Děkuji panu Paskovi a předávám slovo místu předsedovi komise, panu komisaři Oli Muránovi. Máte slovo. Thank you. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych vám poděkoval za velmi seriózní a zásadní rozpravu, která odpovídá závažnosti tématu, o němž hovoříme. A to sice z toho důvodu, že vysoká míra veřejné zadluženosti je a bude jedním z velkých problémů tohoto desetiletí. Jak jsem řekl již ve svém úvodním vystoupení, v reakci na tuto zprávu chtěl bych zopakovat, že veřejné finance v rámci Unie se zlepšují a také postupně tedy narůstá důvěra trhu s ohledem na realizované hospodářské kroky. Samozřejmě i situaci je potřeba zlepšovat v rámci všech států a proto komise přistupuje ke konsolidaci diferenciovaně a snaží se brát v potaz výzvy v té které členské zemi když stanovuje příslušné eh, opatření. V některých vystoupení, která zde zazněla, jste zmiňovali otázku fiskálních multiplikátorů. Řeklo to tady několik poslanců a poslankyň a také jste zde zmiňovali nedávnou studii nebo respektive studie Mezinárodního měnového fondu. Jedna z těch studií je z října, následně revidovaná verze z prosince. Eh, autoři jsou renomovaní ekonomové. Dovolte mi říci několik slov k této otázce. Za prvé, my souhlasíme s MMF, e, že fiskální multiplikátory budou velmi důležité s ohledem na problémy domácností. Také souhlasíme s tím, že je velice důležité, aby se ty fiskální multiplikátory lišily mezi jednotlivými zeměmi, aby se také lišily s ohledem na časovou osu a s ohledem na hospodářskou situaci. V tomto ohledu bych chtěl vypíchnout zejména tři věci, tři oblasti, kde analýza a závěry MMF a také závěry komise e, jsou ve velkém souladu a možná to je něco, co trošičku zmizelo v rámci té kontroverze, která e, tím byla vyvolána. Takže za prvé, ty multiplikátory souvisejí také s růstovým efektem, nikoli jenom s fiskálními pobídkami. Komise a také MMF, i když do různé míry, považují za jednu z nejdůležitějších momentů pochopení multiplikátorů odkaz na rok 2010, kdy v celé řadě zemí byly eh, realizovány různé fiskální pobídky byla vyzvována celá řada opatření, která byla považována za dočasná, ale která přesto mají veliké dopady pro růst a která následně v rámci konsolidace jsou převáděna do trvalých opatření. To je velmi důležité pro růst. Za druhé, nebo respektive druhá důležitá věc, multiplikátory Eh, velice souvisejí s fiskální politikou a růstem. Konsolidace může vést k určitým nedostatkům v oblasti růstu, ale to neznamená, že eh, zpětná konsolidace by jaksi vedla k většímu růstu. Zejména u těch zemí, které Eh, jsou vystaveny riziku, že ztratí přístup na trh, tak efektivní konsolidace by vedla k nárůstu tak rizikového ážia do takové míry, že by to eh, mohlo mít skutečně velmi nepříjemné důsledky. Nedávná studie Branch Lee také se snaží vykládat důsledky těchto fiskálních politik realizovaných v důsledku krize. Zmíním jeden příklad. Vzpomeňme například Itálii na podzem 2011, tedy v období září až prosinec 2011. Jestliže by Itálie v situaci, kdy její fiskální politika již byla spochybňována, a jestliže by Itálie měla ještě volnější fiskální cíle, tak by to mohlo vést skutečně k velmi negativním dopadům a mohlo by to mít velmi neblahé důsledky na státní dluh v Itálii. Takže závisí to vždy na tom, kterém specifickém kontextu a také se to liší s postupem času. Nemůžete tedy mít jedno univerzální pravidlo pro všechny okolnosti, pro všechny situace v rámci fiskální politiky. A konečně poslední věc, kterou bych chtěl říci, Máme empirické důkazy založené na akademickém výzkumu, že míra veřejného zadlužení brzdí růst, jestliže se dostane příliš vysoko. Míra zadlužení v eurozóně, zejména v některých členských zemích eurozóny, je bez pochyby příliš vysoká. Tudíž alternativa, že ponecháme zadlužení na takto vysoké úrovni, by vedla prostě k tomu, že bude bržděn růst. Musíme si připomenout, že veřejné zadlužení v Evropské unii vzrostlo z nějakých 60 HDP před krizí, před pěti lety, na nějakých 90 v tomto a v příštím roce. A jak jsem již řekl, má se obecně za to, že jestliže veřejná míra zadluženosti se dostane na nějakých 90 nebo 100 tak to má negativní dopady na eh, dynamiku hospodářského růstu a může to zabrzdit růst na mnoho, mnoho let. Tudíž velmi pečlivě koncipovaná fiskální konsolidace je naprosto nezbytná v rámci Evropy. V této souvislosti mi závěrem dovolte říci ještě jednu věc. Hovoří se hodně o tom, zda bychom měli mít nominální cíle, anebo spíše se zaměřovat na strukturální reformy. Já jsem na začátku svých závěrečných poznámek řekl, že musíme eh, přistupovat k fiskální konsolidaci diferenciovaně, mít různý přístup pro různé země. Jestliže fiskální kondo, konsolidace je specifikována dle tzv. strukturálních eh, termínů, kdy se snažíme snižovat zadluženost a snažíme se zajistit strukturální udržitelnost veřejných financí ve střednědobém horizontu, tak to znamená, že odstraňujeme dopady podnikatelského cyklu. A také to znamená, že jestliže dojde ke zhoršení růstu neočekávaným způsobem, tak země může mít k dispozici ještě další čas pro to, aby upravila svůj příliš velký deficit. Takováto rozhodnutí byla realizována v loňském roce 2012 ve Špa- co v případě Španělska, Portugalska a Řecka. Nicméně, jak jsem řekl, nezapomínejme na to, že míra veřejné zadluženosti je opravdu velice vysoká a proto musíme usilovně pracovat na stabilní konsolidaci našich veřejných financí, také proto, abychom zajistili další růst a vytváření pracovních míst v Evropě. Děkuji panu komisaři a dále předávám slovo panu zpravodaji, panu Palonemu. Děkuji, paní předsedkyně. Já v první řadě bych chtěl poděkovat všem kolegům, všem těm, kteří vystoupili, kteří také se podíleli na zprávě, všem stínovým zpravodajům a také všem těm, kdo vystoupili dnes večer, protože se jedná o velice důležité a zajímavé téma. Samozřejmě nikdo nemá jednu jedinou pravdu. Já jsem tady slyšel celou řadu kolegů, kteří hovořili zajímavým způsobem, ehm, kteří také předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, které byly zakompovány formou kompromisu, ale má pravdu pan komisař Hren? nesmíme polevit v naší obezřetnosti, protože krizi jsme ještě nepřekonali. Naopak, je to debata je stále velice otevřená, stále tady zaznívá veliká kritika, protože sice aplikovali jsme už lék na tuto nemoc, ale někdy naopak je e, to tak, že někdy ten lék je horší než nemoc samotná. Také souhlasím s tím, co řekl pan komisař Réna, je to ostatně napsáno i ve zprávě, že otázka fiskální konsolidace je stále velice otevřená. A ta forma, jakou by měla mít, to je samozřejmě stále ještě velice otevřená věc. Je to předmětem diskuse. Je to tady stále velice otevřené, jsou zde různé myšlenkové proudy, jak na evropské úrovni, tak eh, co se týče akademických názorů. Čili musí tady být ten správný mix, eh, co se týče daňových opatření a opatření na straně škrtání výdajů a tak dále. A samozřejmě není tady jedno univerzální řešení platné pro všechny, protože jsou zde veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a eh, proto právě jsou tady skutečně specifické situace. Zaznělo tady Španělsko, Itálie, Řecko, tedy ty země na jihu, kde je opravdu velmi specifická situace. Čili, eh, pane komisaři, je opravdu k tomu potřeba přistupovat takto. A ten skutečný problém, který musíme řešit, je, jakým způsobem zajistit konsolidaci a růst. Čili my zároveň musíme se snažit o podpoření růstu formou fiskální konsolidace. Ale jestliže se nebudeme věnovat té otázce růstu, jestliže budeme jenom řešit zdanění a tyto věci, tak je tady hrozba, že se dostaneme do začarované spirály, kdy problém škrtu veřejných výdajů bude souviset s problémem recese. A já se domnívám, že toto je něco, nad čím se musíme opravdu velice pečlivě zamýšlet, nedívat se na to jenom z ideologického hlediska, ale jak eh, zde říkala a jiná kolegyně, zohledňovat hlavně v první řadě zájem našich občanů. Děkuji, pane Palone. Rozprava je nyní uzavřena. Hlasovat o zprávě pana Palone bude Mé zítra ve 12 hodin. Podle pořadu e, jednání máme nyní otázku komisi ohledně modernizace státní podpory. A chtěla bych nejdříve dát e, slovo autorce e, této otázky a sice panu Sanchez Presero. Gracias, presidenta quisiera